Liebe Kolleginnen und Kollegen, please take your seat. Eh, posaďte se, prosím, kolegové. Morgen. Hallo, wir haben Sitzung. Dobrý den, máme schůzi, posaďte se, prosím. Já bych ráda začala, vítejte tady. Eh, budeme pokračovat v našem jednání. Vyvolávám bod číslo 6, absolutní za 2017, Evropská komise, a zpravodajkou je naše kolegyně paní Ayala Sender a já jí hned dávám slovo, aby prezentovala tento bod. Gracias, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ano, dnes udělujeme absolutorium před dalším volebním cyklem, to znamená, je to poslední udělování absolutoria. A v principu už jsem vám řekla, že máme zájem, abychom eh, mohli eh, na jedné straně udělat eh, řádné, to takzvané cvičení udělování absolutoria za rok 2017, ale při této práci kdy jsme se zabývali po dva roky rozdíly v implementaci eh, a rozpory mezi implementací rozpočtu a absolutorium, tak můžeme hodnotit také, do jaké míry budeme vyjadřovat svá doporučení pro budoucnost. V roce 2019 poprvé jednáme, i když s malou perspektivou, že se to splní v tomto volebním období, eh, ale to nás, nám nezabrání tom, aby eh, parlament učinil návrhy pro eh, další rozpočtové období 2020 až 2027 a v posledních letech implementace tohoto rozpočtu, tedy to bude moci být zahrnuto. A vzhledem volebnímu cyklu je zajímavé, místo abychom už po XT opakovali stejné argumenty o stejných věcech, které jsou předmětem naší kritiky, abychom mohli eh, toto cvičení pojmout trošku vyváženěji, abychom občanům mohli ukázat, především když jde o kritiku a o ta populistická protievropská hnutí, abychom mohli ukázat, že rozpočet je vyrovnanější, že naše práce je vyrovnanější, že parlament může být pozitivním základem do budoucna a absolutně v tomto smyslu nenecháváme stranou aspekty, které se dají zlepšit, některé se dají velmi zlepšit, jako například E, evropské školy. E, zde jsme dost zoufalí, protože tam se nám nepodařilo dosáhnout daleko koherenčnější a transparentnější politiky v oblasti těchto škol. Takže to tedy, pokud jde o jednotlivé body a programy a projekty. Dále bych chtěla říci, že je zcela zásadní, že Evropský účetní dvůr eh, vyjádřil svou obavu, a to je i naše obavu, aby eh, tento proces udělování absolutoria se dělil na tři bloky, bo zaměřoval na tři bloky. Za prvé přímé řízení, Evropský účetní dvůr v roce 2016 už celé jasně vyjádřil ve svých auditorských výrocích, že je určitá obava, protože chybovost v některých oblastech přímého řízení je příliš velká. A nakonec to odpovídá údajům Evropského účetního dvora i, i Evropské komise a zde se snažíme, aby e, výkonnost byla lepší. Za druhé, sdílené řízení, vztahy s členskými zeměmi, především v tak důležitých oblastech, jako je soudržnost. A tam jsme zjistili, že jsou nové nástroje, které nám mohou pomoci zlepšit toto řízení zlepšit toto sdílené řízení a proto jsme v tomto výboru společně s Evropským účetním dvorem a Evropskou komisí se snažili velmi zlepšit tuto oblast, především to, co se objevuje v našem horizontu eh, v oblasti nepřímého řízení, ať už jde o finanční nástroje nebo externalizaci eh, různých organizací nebo orgánů. Prostě jde o to, o čem hovořil pan Hans Geier. V jedné ze svých zpráv tam jde o tu rozpočtovou konstelaci. Abychom eh, naš, eh, monitorovali nejenom lépe, ale abychom i byli výkonnější. Takže to tedy jsou ty věci, které nás nejvíce znepokojí. A dále potom jsou účetní zůstatky. Tam jde nejenom o jasné vysvětlení a odůvodnění, ale také je to mechanismus, kde je pomalá absorpce. Tam jsme se snažili nějak eh, eh, se vyjádřit ve směru eh, k Evropskému účetnímu dvoru i komisi. Ten s tím souhlasil a říkali jsme, že dříve než eh, předložíme pozměňovací návrhy, zajímaly by nás informace, které se týkají diagnózy, ne obecné, ale spíš detailnější, abychom mohli pracovat efektivněji a dále také, jaké akční plány potřebujeme, abychom zabránili tomu, že se v roce 2017 eh, a to je rekordní rok, tak aby se akumu, eh, tyto účetní eh, nevyúčtované eh, zůstatky. Dále jsme identifikovali některé nedostatky, o kterých, které jsme už nahlásili a jejichž charakteristikou jsou právě chyby. Je to bod 2, 20. Tam jsme zjistili, že je veliká chybovost. Jednak chyby eh, zjištěné, eh, chyba, chyby, chybovost je ve všech oblastech, eh, včetně ve všech oblastech, které se zjišťují, takže to jsou různé způsoby. Různými způsoby se dá charakterizovat chybovost a e, možnost identifikovat chyby a především je e, zavdávat do počítačového systému a vypočítávat. E, to velmi může ovlivnit kvalitu našeho rozpočtu. A Evropský účetní dvůr a Eh, komise samozřejmě s, eh, s informací parlamentu se mohou dohodnout v tom, že by harmonizovali svou práci. Především komise by napřed vypočetla eh, chyby v každém kroku implementace rozpočtu a kon, konečném hodnocení, ale i při Eh, programování. Protože pokud se při vytváření programů neschodneme, neschodneme se, co budeme hodnotit, jaké výsledky chceme mít a jaké ukazatele budeme používat, tak je velmi obtížné, abychom my v našem výboru, eh, který má za úkol hodnotit řízení, tak abychom mohli dospět k nějakým závěrům transparentním a bez chyb. Pak je zde kapitola, která se e, týká e, v oblasti našeho zájmu, kterým je boj proti podvodům. Nechci o tom hovořit příliš doširoka, zde jsme identifikovali také problémy, ale určitě se vám podaří tuto zprávu ještě vylepšit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Takže bych vám chtěla říci, že pozměňovací návrhy beru tak, že v rámci jednotlivých kapitol, kde jsme zjistili různé oblasti, kde můžeme vylepšit zprávu, budou velmi hodnotné, ale nechtěla bych, abychom se vrát, vraceli k tomu slavnému seznamu mikrohodnocení, protože to jedině tak nazlobí občany. V období 2014 až 2019 došlo ke zlepšení oproti předchozí práci ta zlepšení jsou pozitivní a snadno identifikovatelná, ale potom zde jsou ještě nové problémy, které se mohou stát ještě závažnějšími problémy a eh, Chtělo by to, nebo je potřeba zajistit, aby rozpočet odpovídal nové charakteristice, jak o tom eh, hovořila eh, komise a náš výbor, protože nemůžeme počítat s tím, že když eh, budeme mít tady to pouhé 1%, tak se nám eh, nepodaří eh, úspěšně dokončit naše volební období. Takže potřebujeme jasnou identifikaci, pokud jde o implementaci rozpočtů a musíme zabránit dvojznačnostem. Eh, takže to je z mé strany všechno. Eh, eh, snažili jsme se pracovat efektivně. Byla to taková časovka, protože jsme měli prázdniny, během kterých jsme museli taky vypracovávat tuto zprávu a které nám zkrátily pracovní dobu. Chtěla bych poděkovat Evropskému učebnímu účetnímu dvoru, který od začátku nám pomáhal a poskytnul nám všechny potřebné informace a dokonce eh, své auditorské eh, posudky a eh, své, info, své zprávy a tento výbor, mm, všichni jeho členové mm, velmi pomohli mm, ve všech oblastech při vypracování této zprávy. A nakonec bych chtěla poděkovat také sekretariátu skupiny a svým asistentům za trpělivost, kterou se mnou měli při vypracování této zprávy. Děkuji vám. Děkuji. My to nějak zvládneme, i když budete muset odejít. A teď za EPP mám pět minut jako stínová zpravodajka. Chci poděkovat paní zpravodajce. Víme, že to je hodně práce, velmi náročná všechny ty dokumenty, které potřeba zpracovat, to je obrovské množství. Takže se chci omezit pouze na to, co bych ráda změnila. Je tady pár věcí, které chybí, na kterých jsme pracovali v posledních dvou letech, například otázka eh, vypisování veřejných zakázek a single bidders, tedy zadávání jenom jednomu eh, dodavateli. To je věc, která podkopává vnitřní trh a dokonce za použití evropských prostředků a tím podkopáme to, co bychom chtěli dosáhnout. To bychom měli nějak sformulovat. Potom jde o rozdělování, přidělování přímých plateb v zemědělství. S tím bychom také měli něco udělat, ale ne obecně, jenom v některých členských státech. Třetí bod je ani, není tady zmíněna eh, ani ta generální, generální ředitelství, ani jednotlivé regiony, takže když si myslím, když už něco kritizujeme, tak bychom měli eh, kritizovat eh, přesněji a proto bych ráda eh, tady zmínila konkrétně státy, jako je Maďarsko, Slovensko, Česká republika a také jmenovala problémy, které máme s, těmi to s touto formou rozpočtového řízení. Myslím, že na Řecko můžeme být pišní, to, co se tam podařilo s těmi prioritními projekty, to je Tolik úsilí jsme tomu věnovali. Sedm let jsme eh, neřešili nic jiného než Řecko. Bylo to 180 projektů, které jsme museli sledovat a myslím, že můžeme zmínit i to, že jsme v tom byli úspěšní. Potom ty finanční nástroje, to tady také chybí, hodně transparentnosti, tady je mezera v legislativě a přesto ale ty informace potřebujeme pro naši práci, takže na to bych chtěla poukázat, že Musíme vědět, co se děje s těmi finančními nástroji, které zůstávají ve členských státech. A potom performance reporting, právě o výkonnosti, zase, aby generální ředitelství pro rozpočet eh, vědělo, s jakými daty mají zacházet a jaké mají zpracovat, protože ta masa těch eh, výkonnostních údajů si vyžaduje nějaké zpracování, takže se nad tím musíte zamyslet, možná za pomoci specializovaných IT firm, když to sami nevíte, tak byste měli mm, s tím něco dělat, protože jinak se v tom úplně ztratíte, v tom obrovském množství dat. Ta data musí být nějakým, nějakou metodou, metodologií zpracována. To určitě možné je a proto se tady ptáme, proč to vlastně neděláte. A potom ta věčná diskuze o metodologii s účetním dvorem. Já se tady stavím jasně na stranu účetního dvora proč eh, tady máme ty míry chybovosti bez korekcí, a to proto, že také musíme vidět, jak to zpracovávají ty eh, administrativy, jak eh, dobře to zvládají. Potom můžeme samozřejmě vést tu diskuzi o chybo, chy, mírách chybovosti. A to první číslo bez těch korekcí, tak tomu také potřebujeme. Vidíme, že teď v těch každoročních zpráva, zpráva generálního ředitelství je 13 typů chybovosti, to je trošku moc, to by to může vést ke eh, eh, zmatení, ale otázka je, jaké informace se na to navazují. Já nechci, aby eh, to vedlo k tomu, že se bude podávat méně informací. Já si myslím, že je potřeba mít jasná data o výkonnosti. To je jasná červená linie, přes tu nemůžeme jít. Myslím, že Eh, musíme mít nějaký prostředek, jak eh, mít přehled o situaci, abychom mm, okamžitě věděli, jaká jsou ta slabá místa eh, v dané organizaci. Děkuji za tuto zprávu, určitě ještě na tom budeme trošku pracovat, ale myslím, že je to velmi solidní základ. A teď kolegyně Dlabajová je další na seznamu. First of all, I must give... Děkuji, paní předsed, předsedkyně. Za eh, prvé musíme pochválit Ines za velmi vyrovnanou a pozitivní zprávu a myslím si, že to opravdu je pozitivní, když dostáváme takovéto zprávy. Takže děkuji za to, že jste předložila všechna témata za rok 2017 objektivně. Eh, pokud jde o eh, takové ty ukázky nejlepší praxe a úspěchů, eh, ty bychom měli dokončit. Pokud jde o chyby ve financování EU, samozřejmě zde chceme se podívat na to, čeho jsme dosáhli, protože z toho se můžeme poučit do budoucna. A návrh rozpočtu není jenom Eh, vědce, kterou pracujeme, my všichni stínoví zpravodaji, Jové společně se zpravodajem a také ho schvalujeme. Zde tedy chci říci, že souhlasíme s Ines. Eh, výsledky za rok 2017. Zde prezentujeme hmatatelné výsledky rozpočtu za rok 2017. A eh, hovoříme, hovořili jsme s přímo s některými příjemci. A e, o, e, zde se hovořilo o tom, že je e, nutné se na to, nebo se zaměřit obecně a nikoliv na jednotlivé členské státy. A pokud jde o DPH, tak aby situace byla ta takzvaná win-win výhodná pro obě strany. Myslím si, že to je něco jiného na Eh, když srovnáme s tím, jak to prezentovala komise eh, loni. Když se podíváme zase na to, eh, co předložil EUD e a komise, jak se zlepšuje prezentace prakticky 96 financování je bez chyb. Eh, pro občany. Takže jde o to, jak prezentujeme chybovost a nebo těch 96 bezchybných. A Dále se obracím na komisi, zda by bylo možné nějakým způsobem prezentovat makroekonomický dopad rozpočtu na výkaznictví do budoucna, například eh, eh, financování z rozpočtu Evropské, eh, Evropské unie na pracovní místa a na další věci. Eh, protože to možná eh, to není obsahem naší výroční zprávy, ale mohlo by se to monitorovat, protože ten dopad, který určitě sleduje EUD, je pro nás důležitý. Takže děkuji Ines za to, že nastartovala tuto debatu. Děkuji, voorzitter, kolegas. Eh, um... Ehm, ja, ik moet ook Ines in de eerste plaats danken natuurlijk voor de voorzet die ze gedaan heeft. Ja, bych rád Ines srdečně poděkovat za tu um, to spoustu práce, kterou odvetla ono. Opravdu na tom záleží. Budujeme pak na tom, vedeme další diskuse a můžeme i podávat další pozměňovací návrhy a vše zdokonalovat. Já mám pět připomínek, tři konkrétní takové záležitosti. Za prvé, mi osobně připadá, že tento návrh zprávy nezračí až tak to, tu diskusi, kterou tu vedeme o tom výkonnostním rozpočtování. To, že my chceme, aby se vše točilo kolem výkonu. Já tady ani nevidím příslušnou kapitolu k tomu. I k té přidané hodnotě EU v těch různých politických oblastech. To mi tady rozhodně schází a já k tomu podám příslušné pozměňovací návrhy. Za druhé, střed zájmu. Martina, já nevím, zda vám se to bude líbit, když to takhle řeknu. Já nevidím odkaz o um, těch závěrech Evropského parlamentu o stavu situace v Česku. Tam přece to bylo schváleno velkou většinou a já ani nevidím odkaz na vztahy na Slovensku. To přece všichni sledujeme velice bedlivě. Ani zde nečtu nic o tom, jak se k tomu postavila komise. Tady se domnívám, bychom měli být explicitnější. Ano, jsou čtyři měsíce před volbami. Přesto však se domnívám, že bychom neměli začít utajovat různé záležitosti zrovna před volbami. Já chci, aby parlament všem nalil čistého vína a tam, kde je to třeba, tak voličům přiznal, že jsou problémy, ale že my budeme pracovat na jejich odstranění. Takto bych to pojal. Další věc. Účetní dvůr podal zprávu, že komise používá deset různých eh, metodik k propočtu chybovosti. Je tady k tomu nějaká konkrétní kapitola ke spolehlivosti údajů, se kterými komise přichází a které prezentuje a které má od členských států. To bychom rovněž mohli ještě si na to posvítit. Pak eh, pan Selmayer, z mého pohledu tam to rovněž může být vylíčeno konkrétněji. Máme přece velice silné usnesení Evropského parlamentu a eh, právě paní předsedající byla spoluautorkou, no a tady i ombudsmanka zcela jasně řekla své. Zaznělo to naplno. A v mnohých ohledech to vlastně posílilo to sdělení Evropského parlamentu. A další věc, doporučení na další období, na da- pro další komisi. To se tady říká sice, ale velice obecně a stručně na můj, z mého pohledu. Mělo by se zde rozhodně zmínit různé politické oblasti. I z pohledu toho, co, čím by se měla zabývat komise. Co mě tady schází, je tedy eh, chybovost, schopnost střebávání evropských peněz a pak otázka střetu zájmu. Takže to jsem zhrnul tyhle věci. A pak tři konkrétní záležitosti. Vedli jsme zde velikou rozpravu o eh, tom, jak eh, tam máme ty obrovské nahromaděné neuhrazené závazky. A já, když jsem ve Štrasburku hovořil s komisařem, tak jsem mu zdůraznil, jaký to má význam. Když se toho nechopíme, tak si to vyhledají euroskeptici a euroskepse poroste v mnohých členských státech. Na to musíme rozhodně posvítit. A druhá konkrétní záležitost, to jsou ty celní a daňové podvody. E, například e, v kontextu e, Spojeného království. To se musí říct konkrétně. Komisi to trvalo sedm let, než začal vést řízení o porušení proti Spojenému království, takže sedm let. A pak ještě politika soudržnosti. Tady nic nečtu o účinnosti té politiky. Cíle eh, politiky soudržnosti bylo jich dosaženo či ne? Společná zemědělská kometika. Tam přece jsme měli výbornou tématickou zprávu účetního dvora například k tomu ozeleňování, k tomu greeningu a tady to v té zprávě není vypíchnuté. My bychom přece rádi věděli, zda eh, tam jsou problémy u toho vyplacení těch dotací a pokud ano, tak eh, jaké problémy. Tam by to mělo být uh, férovější. Dost, hromadí se to v rukou velkých zemědělských firm a příliš málo z těchto peněz proudí malým zemědělcům. To je tedy důležité. Ani o budoucích reformách společné zemědělské politiky tady nic není uvedeno. No sice může někdo namítnout, že se teprve vedou diskuse ve výboru pro e, zemědělství v té věci. Ale když si přečtete zprávy účetního dvora, tak to si myslím, že bychom tam měli dát více přece jen občanství. Tam přece i s komisařem Tingerem, i s komisařem Avramopoulosem a Hoganem Evropská politika je nekoherentní. každé se to objevuje jako motiv. Máme sice ten svěřenský fond pro Afriku, abychom bojovali s původem migrace a na druhé straně ty peníze odebíráme jiné politice, ono to do sebe nezabadá a v těch závěrech o té koherentnosti, o té nedůslednosti i té zahraniční politiky nic nečtu. A přece ty diskuse se zde objevily a ty závěry z nich byly jasné. Sice jsme na to měli různé pohledy, eh, jak to řešit, ale přece jen nezávisle na té nejednotě by zde závěr měl být při nejmenším zmíněn. Já jsem pacifista, to už je další bod a lituji toho, že tam nestojí vůbec nic o využívání evropských peněz pro vojenské účely. Ono to může někdo vidět jako ideologickou či politickou otázku, ale já k tomu podám pozměňující návrhy. A pak tam rovněž není nic o těch nepřímých politikách, tedy problémy, na něž narážíme při spolupráci s různými mezinárodními organizacemi. A já doufám, že přijdu s návrhem textu, který to trochu eh, dobrousí. Ono to možná vypadá, když si jste si mě poslechli, že je to tak negativní, ale já to myslím dobře je to první podnět a doufám, že když budeme spolupracovat tak to vzájemně, tím, že to posílíme, tak z toho vznikne něco dobrého. Každopádně já jsem si přece vzal, že se budu snažit to, co jsem zde sdělit, naformuloval konstruktivně, pozitivně v zájmu vylepšení té koncové, koncové podoby. Děkuji a já panu Flanaganovi v první řadě blahopřeji k narozeninám a máte slovo. Děkuji. Já navážu na pár témat a zejména na to, že zde kolegové hovoří o tom, že nechtějí být příliš negativní. Ve svém životě kdykoliv jsem narazil na někoho, o němž se říká, že byl extrémně negativní, tak to byli ti vyhledávači problémů, kteří pak přicházeli s řešením. Takže já si toho vážím a myslím si, že negativita, o níž se hovoříme, může vést k dokonalosti. A nyní sdělím něco pozitivního. Jsem rád, že vidím snížení chybovosti. To potěší každého, ale co letos nevidíme, to je eh, míra eh, korekcí, proč a proč nebyla zveřejněna setáži. A pak ještě něco, hm, kde díky členství v tomto výboru eh, čerpám z toho naději, na rozdíl od svých ostatních politických aktivit zde hovoříme o reformě společné zemědělské politiky, ale stále ještě vidíme problém v té redistribuci, zejména v Irsku. Já jako Ir to tam vnímám a rád bych, aby Evropský účetní dvůr je zavolal před tabuli. Máme situaci, kde 80% prostředků jde do kapes 20% farmářů a já jsem dlouho žil tím mýtem, že právě tím malí zemědělci díky té zemědělské politice vzkvétají, ale to není pravda. Dvě až 300 eur dostávají a to není ani efektivní. A pak eh, nejméně efektivněji vyrábějí ti, kteří dostávají tisíc na hektar. Takže na to se podívejme jak se s tím popere výbor Agri. Znovu se zdá, cestujeme, opakujeme stejnou cestu. Hospodářští odborníci nám řeknou, že jakékoliv pokusy o redistribuci budou bezvýznamné. V Německu se k tomu přistoupilo, podíváme se na efektivitu, ale zatím se nezdá, že by tam byly mm, nějaké výsledky. E, na té neviditelné e, jedné straně neviditelné irské hranice se k tomu podnikly kroky a rovněž nevidíme výstupy. Neustále se k tomu přistupuje, ale musíme se ptát, proč to neustále mění, když to je stejně na nic. Tady trochu ve výboru Agri žijeme v takové bublině. Lidé mají naděje, žijou nadějemi a já, když jsem e, přistoupil k tomuto výboru, tak jsem až si uvědomil, jaký potenciál ovlivnit ty záležitosti zde je. V současné době to není akceptovatelné a Evropský účetní dvůr se musí podívat na Irsko mladí farmáři, mladí zemědělci. Všichni se zde shodují v tom, že se pro ně musí udělat mý více, ale eh, pokud máte něco doma a chcete s tím něco dělat, tak rozhodně tomu budete věnovat víc než 2% svého domácího rozpočtu. Pokud chceme následovat unijní model eh, toho, že se nám soustředuje majetek, podnikání v zemědělství eh, ve stále méně rukou, no tak eh, to nechceme. A to všichni říkají. Ale přitom se s tím radikálně nic nedělá. Rovněž bychom eh, si měli uvědomit, že v novém víceletém finančním rámci, a to už zmínil kolega Stes, celý ten nápad eh, pře, přeladit z toho, že něco přiživujeme na boj my přece už v Irsku nemáme hlad po dlouhé generace. Poprvé já mohu jít do Londonderry a sednout si zády k oknu. To nepřeháním, to je člověk, který by jinak to neudělal, protože by věděl, že ho zastřelí. My nyní chceme přejít od demilitarizace k tomu, aby se lidé cítili bezpeční. Pak je tam tě otázka těch, kteří mají a těch, kteří nemají. Zda tam máme mít ty mm, čisté přispěvatele a jak se na to dívají. Zda bychom měli tedy mít větší vliv já bych řekl, že tím, že se Irsko dostalo do skupiny čistých přispěvatelů, tak zároveň by nemělo mít větší vliv. Všichni bychom měli mít stejný vliv. Každý něco tratí, něco získá, ale je malicherné bojovat takové malé evropské žabomyší války. To je filozofie spíš šikany všichni se chceme ubírat nějakým směrem, stejným směrem, snižování rozdílu. Já jsem tam i přispěl poznacími návrhy, myslím si, že se na nich eh, shodneme a Ines gratuluji k tomu návrhu změní a eh, určitě se dohodneme. Ich möchte noch zwei. Děkuji, ještě dva kolegové, Pirinský a potom eh, pan Salafranka. Thank you, Madam Chair. Děkuji, předsedkyně. Well, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Toto je eh, poslední udělování absolutoria, které, kterými se zabýváme. Není to úplně historický okamžik, ale je to rozhodně důležitý okamžik. A myslím, že ta zpráva, která nám byla předložena, tak eh, je velmi kvalitní a také ukazuje tomu budoucímu parlamentu, na čem má dále budovat a eh, nabízí jim různé podněty. Proč to říkám? Myslím, že hned od začátku se tady uvádí velmi důležitá věc, a sice, že udělování absolutoria komisi má za úkol dvě věci. Tedy, jestli byly prostředky použity správným způsobem a jestli ty cíle politik eh, byly naplněny. Myslím, že tady to je velmi vyvážené, věnuje se pozornost oběma aspektům. Eh, toho prvního aspektu tady bych chtěl pouze eh, říci, co je u odstavce 3, a sice, že už druhý rok účetní dvůr Eh, vydal eh, souhlasné stanovisko s eh, účetnictvím, podobně jako v loňském roce. A stojí za to to tady poznamenat, že to je díky úsilí Komise a členských států, které se snažili změnit toto, ten základní předpoklad pro předělování prostředků a jejich eh, absolutorium. Teď mi dovolte, abych se ještě vyjádřil k několika aspektům eh, zprávy paní Sender. V podstatě se teď obracím na komisi, využívám přítomnosti pana komisaře Ettingera, kterého tady vítám. Myslím si, že co se týče těch cílů politiky, tak eh, ta zjištění nejsou úplně nová, ale myslím, že stojí za to se na ně podívat, eh, vypíchnout je. Přestože se hodně mluví o tom eh, rozpočtování založeném na výsledcích, tak si myslím, že tady pořád pokračuje nepřerušeně ta stará praxe, která vede k neočekávaným důsledkům odstavce 15 je uvedeno, že jsou vážné obavy, že v roce 2015 ty nesplacené platby měly nový rekord 267 miliard euro, což je e, zvýšení o asi 30 miliard v porovnání s rokem 2016 a výhled účetního dvora ukazuje, že to ještě poroste do konce tohoto víceletého finančního rámce. To si myslím, že si zasluhuje velkou pozornost a je potřeba s tím něco udělat a otočit tu situaci, zvrátit tu situaci. Tak, aby nebylo umožněno, aby se to dále zhoršovalo, protože je to velká překážka tomu, co bychom všichni rádi viděli, tedy mít efektivnější Eh, model eh, přidělování těch prostředků v EU. Potom eh, ta část soudržnost a kritické poznámky. Tady zase je zjištění, že přes navýšení té míry čerpání z 3,7 na 5, na 5,16 v roce 2017 ta absorpce je nižší než to odpovídající roce eh, toho předchozího víceletého finančním rámce. A to tedy není žádné zlepšení, je to v podstatě eh, návrat eh, do té předchozí situace. A my bychom teď rádi slyšeli nějaký závazek, co přesně s tím bude komise dělat. A potom chci ještě potvrdit to, co tady eh, už bylo řečeno v odstavce 33, a sice, že vyzýváme komisi, aby poskytovala přesné a úplné informace o uzávěrkách finančních nástrojů eh, za rok 2017, včetně těch závěrečných částek, které jsou vraceny do evropského rozpočtu eh, ze členských států, protože evidentně u těch finančních nástrojů budeme muset o tom ještě dlouho eh, mluvit, jak to máme zohlednit v budoucnosti. Takže tady vyzýváme komise, aby v tom byla co nejjasnější. A potom je tady ještě jedna žádost na komisi, ta se také bude vyžadovat eh, jasnou odpověď a to je přímý, přímé řízení prostředků. Účetní dvůr zhledal, že v roce 2017 nejvyšší mír, odhadovaná míra eh, byla 2,4% byla u vyšší konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. A to byly prostředky, které nejsou přímo zpravovány komisí, a kterou mají přímo e, eh, odpovědnosti členské státy, takže musí mít nějaké e, doklady účetní o tom, jak to probíhá. Nechci hovořit příliš dlouho, ale Chtěl bych ještě zmínit FC. Jak eh, si asi vzpomínáte, už minulý týden ve Strasburku jsme diskutovali o zprávě Evropské investiční banky, o její činnosti za rok 2017, o tom, že tady bohužel pořád dochází k velmi nevyvážené zeměpisné distribuci. Prezident EIB Hoyer tím byl asi trochu mm, e, iritován, ale myslím, že to potvrzuje i to, co říkal před okamžikem pan Flanagan o přetrvávajících nerovnostech. A já myslím, že je to dobře zohledněno u odstavce 75, kde se říká, že parlament je hluboce znepokojen Eh, tím, že 64% celkové, eh, celkových smluv zakázek, které byly podepsány do roku, konce roku 2017, se koncentrují v šesti členských státech a ty jsou tady uvedeny. Nechci úplně jmenovat všechny, A uznávám i to, co říká pan Stás, že je potřeba v tom mít jasno je to eh, pořád eh, problém, který není vyřešený. A pak eh, se ještě musím vrátit k tomu postupu výběru generálního tajemníka komise. Možná, že u toho stavce 86 je to zmíněno. Tam můžeme vyjádřit politování, že odpověď komise byla vzdoruplná nebo plná vzdoru na žádosti ombudsmanky z konce loňského roku. Po té, co jsme eh, museli přečíst více než tisíc stránek dokumentů, nechci vést eh, dlouhé řeči, ale myslím si, že to je velmi znepokojivé, že po všem, co bylo řečeno, tady nebyla ani známka toho v určitém smyslu by komise mohla připustit, že nejednala úplně správně. Děkuji za pozornost. Pan kolega Salafranka, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych blahopřát zpravodajce paní Ajala za práci. Eh, je to, ne, bylo ne, je, je to nesmírně složitá zpráva o udělení absolutoria komisi a je tam mnoho čísel, které zahrnují tento rozpočet. Jsou zde dvě spakty, o kterých bych se chtěl zmínit. Spravodajka se o nich zmiňuje také ve své zprávě. Jde o rozdílu metod výpočtu chybovosti Zdá se, že to je relevantní záležitost. A za druhé, význam neprovedených pladeb. Zde je čím dál tím větší tendence, je to důvod ke znepokojení a je třeba tuto situaci napravit, anebo alespoň uznat, že toto nefungovalo tak, jak by mělo. A také bych chtěl zdůraznit eh, význam, který paní Ajala ve své zprávě dává na jedné straně osvětlení Eh, problémů a obtíží a na druhé straně úspěchům. Na, podle mě jde o věc, která není ještě dostatečně rozvinutá. Mám na mysli především to, co se týká eh, eh, společné zemědělské politiky a politiky rozvoje a politiky soudržnosti. Tam jsme o tom dostatečně nemluvili a dalších politik, kde jde o 80 milionů. Jsou jsou zde nástroje společné zahraniční politiky, kde je těch 80 milionů, o tom se eh, už jednalo a mají, eh, tato částka má význam v evropském rozpočtu, pokud jde o fondy pro rozvoj. A pokud jde o kapitolu zprávy, eh, myslím si, že ten postup při jmenování eh, generálního tajemníka je dostatečný, je to, musí to být transparentní záležitost a projevilo se už, že, a, eh, že to tak je a proto si myslím, že můžu podpořit eh, návrh zprávy paní Ajali za absolutorium za rok 17. Dobrý den, srdečně vítám pana komisaře Utingera. Pane komisaři, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, Vážení, vážená paní zpravodajko Eva den. Eh, pane Dantane, děkuji za vaše příspěvky do diskuse. Ne u všech jsem byl, některé jsem si však přečetl přesto a rozhodně se vynasnažím odpovědět. Dnes máme poslední řízení ve vašem volebním období o absolutoriu komise. Rozhodně podléháme přísné kontrole eh, v oblasti rozpočtu a plnění závazku. A já u všeho, co nám sdělila paní zpravodajka, mohu souhlasit. Vidíme to přesně stejně. Bylo to nesmírně dobře, pregnantně formulováno a je to potřebné a pomůže nám to. My přiznáváme, že zlepšení je možné a potřebné. Tady se díváme zpátky na rok 2017 a zároveň zhlížíme do budoucna do, na nejbližších 10 let. Tady vidím a čtu vaše doporučení a rovněž k tomu víceletému finančnímu rámci. Vaše rady a doporučení považujeme za cené. Hovoříte, jak důležité je eh, úkolové výkonnostní rozpočtování, snižování chybovosti, kterou jsme už i tak snížili, a zároveň pracujete na základě um, rozpočtování, které již bylo vámi modernizováno, ale my máme své předpisy. Um, podle zkoumání Galupovy agentury jsou nyní naše pravidla už snáze pochopitelná a toto zjednodušení nevede nutně k nebezpečí zvýšení podvodů a zároveň jsme optimalizovali i podávání zpráv. Proto vaše doporučení přispějou svou, svým hlasem k diskusím, které vedeme o nejbližším desetiletí. Vaše doporučení souzní s těmi rozpoč- účetního dvora a navíc my u obou těchto zpráv přistupujeme velice vážně Eh, k tomu, co v nich stojí a budeme na nich stavět. Komise skládá účty, vy jste, jak vidím, se jimi důkladně zabývali. Já vás mohu ujistit, že všichni mý spolupracovníci, můj generální ředitel a vlastně všichni generální ředitele vědí, že stojí za to dále pracovat na zlepšení i našich zpráv, nikoli pouze naší činnosti, tak, abychom vám umožnili optimálním způsobem je využívat. Je nám známo, že naše interní zprávy rovněž musí být jasně formulovány, musí být transparentní a viditelné. Pracujeme na tom. Termín výkon a přidaná evropská hodnota nejsou zanedbatelné. Proč? Jsou některé členské státy, které dokážou hospodařit lépe. Zejména po Brexitu bude důležité více rozebrat, které programy si zaslouží více pozornosti, protože z nich Evropa těží více. Kde je ta přidaná hodnota? Kde dává smysl předat peníze z národní úrovně na tu úroveň evropskou, protože z těch peněz dostaneme víc. Téma tedy výkonnost a přidaná hodnota je u nás přítomno už dlouhá léta a zůstane naší prioritou. Nyní mohu hrdě se přiznat k tomu, že chybovost snižujeme. Snažíme se uplatňovat zásadu, že prostředky, které nejsou v zájmu eh, občana, případně které jsou vloženy do těch nesprávných míst, že se jejich míra snižuje. Ono v podstatě je mnoho regionů, eh, které ještě bohužel mají tu chybovost velkou, ale my se na ně zaměřujeme. A navíc jste zde zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi chybou před korekcí a po korekci. To je pravda. Nejdříve se musí zjistit, zda se ty peníze nesprávným způsobem někomu přidělili, případně vyplatili. A pak se musíme podívat na to, co se nám podařilo získat zpátky z těch peněz. Tedy obě procentní sazby jsou důležité. A já jsem ochoten se nechat poměřovat na obou parametrech, u obou ukazatelů. Jednak kolik peněz směřovalo tam, kam nemělo, a posléze něco, co je důležitější, kolik peněz se už pak nepodařilo získat zpátky, protože to je čistá ztráta. Ale pak máme žadatele, případně členské státy, které se nechávají obelhávat. Tedy máme eh, eh, podvody na tom, že si někdo požádá nesprávně o čerpání, pak máme podvod v tom, že při tom čerpání se s těmi penězi špatně hovořet, hospodaří. Já se domnívám, že i když máte právo znát obě kvóty, tak ta po korekturách, ta zůdková, zůstatková chybovost je ta, na které skutečně záleží. A nyní, hovořili jste o dalším tématu. Podívejme se na um, ještě e, stávající rozpočet, e, který se přehoupne do roku 2020 brzy. Tam 15. prosince v roku 2013, tady hovořím u těch neuhrazených rozpočtových za zůstacích. My jsme od rady to dostali přiklepnuto doslova na poslední chvíli. Já jsem byl kdysi zodpovědný za zemědělskou politiku. A tehdy to byl rok 2006 a Evropská unie rozhodla o e, rozpočtovém období 2007 až 2013, rovněž na poslední chvíli. A pak přišli zaměstnanci ze Stuttgartu za programy e, životního prostředí, strukturální programy a tak dále. A my jsme projednávali ty partnerské smlouvy a má vláda musela rozhodnout, kolik dostane můj minister pro sociální záležitosti, kolik přidělím svému ministru pro hospodářské záležitosti, kolik svému ministru pro životní prostředí. To nám zabralo čtvrt roku, než jsme to byli schopni vše rozdělit zodpovědně a pak nám trvalo rok, než jsme uzavřeli ty partnerské smlouvy. Takže jsme měli obrovský sklus a přesně tak to probíhalo i nyní. Po prosinci roku 2013 nám pak trvalo 2014 a ještě vlastně i část roku 2015, než komise dokázala vše projednat se všemi regiony, se všemi státy. Koheze, strukturální fondy, všechny politiky takže 2014 můžeme prohlásit byl ztracený rok, protože žádné evropské peníze do žádných konkrétních projektů neproudily. Až pozdě na jaře v roce 2000 15 jsme se dostali při nejmenším do té záběhové fáze. Takže musíte si uvědomit, že ani rok 2014, ani 2015 nám nemůže uspokojit. 2017 a 2018 to už je jiná pohádka. V roce 2018 byla eh, eh, bylo hrazení, byly, bylo vstřebávání eh, ve výši 99,9%. Není to tedy u nás. Je to na radě. Naopak chyby, které spácháme my, k těm se známe. Ale pokud eh, v říjnu, eh, pokud se to schválí pouze v říjnu či v listopadu, tak si musíme uvědomit, že když se to bude týkat roku 2021, tak eh, se to podaří vše stihnout a od 1. ledna bude vše běžet jako obvykle. Ale pokud se rada rozhodne, že to vše schválí až někdy v prosinci roku 2020, tak počítejte s tím, že celý rok 2021 se úspěch nedostaví, protože se to teprve bude muset s příslušnými partnery vyjednat. A jelikož mám za to, že nyní pomalu se dostáváme opět do fáze stagnace, tak si myslím, že zejména záleží na tom, abychom nejpozději na podzim letošního roku vše s radou dohodli, abychom dokázali naopak už mm, předem zapůsobit proti té stagnaci, která by se cyklicky mohla dostavit. A ještě důležité téma, které sice není středobodem dnes našeho zájmu, je střed zájmu. Na tom vašemu výboru tradičně záleží a zejména po novelizaci legislativy byly posíleny pojistky a i povinnost peníze vrátit, případně čerpat, se zpřísnily. Proto jak OLAF, tak eh, generální ředitelství pro rozpočet a jiné služby, již se to týká, se nyní velmi intenzivně tím tématem zabývají. Žádná politická úroveň není um, tak úzce v kontaktu se všemi úrovněmi jako my. Tedy jsou to členské státy, které nám podávají zprávy. Jsou to státy, které jsou zodpovědny za to, jak například dodržují ta pravidla regiony. Ale my jsme odkázáni na zaměstnance členských státech, kteří jsou našimi kontaktními pracovníky, kteří nám podají příslušné informace. A rovněž jsme závislí na ochotě vlád a samozpráv vyhýbat se střetu zájmu. Já dobře vím, na co se současně zaměřujete. Konkrétně právní stát, zneužívání prostředků. Jsou zde členské státy, které je třeba si vzít do hledáčku. Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, možná Polsko. Já jsem ochoten se nechat eh, posuzovat eh, v nejbližších měsících podle toho, jak se k tomu postavíme. Nebudeme se dívat na postavení toho onoho. Každé podezření, každé zneužití bude posuzováno a měřeno stejnou měrou, vše bude vyšetřeno stejně. Jsem ochoten vám vše vylíčit krok po kroku, čím se zabýváme, tak, abych bylo výstupem všeho opravení našich, mm, opravy těch nesprávně vydaných peněz, tak, abychom vše dostali zpátky, aby ztráty obnášely nulu a pokud to bude potřeba, tak, abychom se pustili i právní cestou do příslušných dalších kroků. To ví i Olaf. Nebudeme dělat žádné okolky, půjdeme přímo na to, co, o co jde. Já se vracím k tomu, že musím přispívat k úsilí, na kterém záleží evropským občanům. Vím, co ode mě čekáte a doufám, že vám vyhovíme. Paní kolegyně Ayala Sender se věnovala takovému přehledu, co nebylo správné, co se nepodařilo a zároveň nám poskytla určitý výhled toho, jak by to bylo možné udělat lépe. Já jsem připraven být průběžně s vámi v kontaktu, co se týče budoucího tvaru rozpočtu na nejbližších deset let. Pan kolega Atui, paní kolegyně Ayla Sender, vy jste spolu zodpovědní a je vidět, že přistupujete velice seriózně k této spolu zodpovědnosti a určitě nám velice pomůžete, když se tím budeme zabývat dále. To bylo to, co jsem považoval za nejdůležitější. Optimalizace politiky soudržnosti, společná zemědělská politika a velcí farmáři, o tom jste se zmiňovali. I naš, um, náš víceletý finanční rámec nyní má capping snaží se vše korigovat tak, aby míra příspěvků byla jiná u velkého zemědělského podnikatele a jiná u malého farmáře. E, pak přidaná hodnota. I to kontrolujeme. E, žádné euro by nemělo být utraceno na evropské úrovni, aniž by nejdříve byla dokázána přidaná hodnota. Já to ale otočím. Obracím se na členské státy. Kdykoliv přijdou na to, že by mohla přidaná hodnota vzniknout, ať už je to ochrana hranic, boj s terorismem, infrastruktura, ať už je to kdekoliv, kdykoliv vidí, že je možné dokázat evropskou přidanou hodnotou, nechť tomu ty peníze věnují, aby se to dalo uskutečnit. Ty takzvané země, které mm, jsou eh, better spending a snaží se eh, trvat na, té, na tom jednom procentu, bychom měli přesvědčit, že by měli se snažit přispět k tomu, aby se vše dařilo lépe, aby se navíc zakryla ta rozpočtová mezera a přemostila brexitová mezera. Možná opravdu se vše podaří, když budeme mít 1,3 nebo 1,4. I to by mohlo být dobré. Předsedající, děkuji, pane komisaři. Já. Absolutely. Ich möchte Ihnen nur sagen, wenn Sie das... Chtěl jsem vám jenom říci, že pokud se vám podaří to všechno prosadit, tak eh, to jsme ještě nezažili. Děkuji vám, my tam budeme poměřovat výsledky. Dnes jsou tady věci, které ještě před deseti lety se nedělaly, dělali se to jinak. Ale dnes eh, jsou zase nové eh, naléhavé věci. Já si myslím, že pokud všichni eh, k tomu budeme přistupovat odpovědně, tak bychom tím vůbec mohli ohrát celý evropský projekt Papinický. Pane komisaři, k tomu konfliktu zájmu. V první řadě plně podporuji vaše úsilí a také bych chtěl upozornit na něco, co se týká Evropské investiční banky. A my jsme předložili paní Gressler pozměňovací návrh, kde říkáme, že je třeba eh, se podívat na konflikt zájmů v managementu Evropské investiční banky. Prosi, eh, eh, chtěl bych vás požádat, abyste podpořil prezidenta Hojera, aby to to eh, vyřešil, protože tam jde o eh, rovnováhu eh, úpisu a alokace. Nacionální fehlinvestitionen sorgen. Já chápu, že poslanci z určitých zemí bojují za investice z určitých do svých zemí. A teď má slovo paní zpravodajka Ines. Sí. No, děkuji paní předsedkyně a chtěla bych také poděkovat svým kolegům za úvahy a za to, že identifikovali ještě věci, které částečně chybí a ráda a za uznání toho, že ta práce měla za cíl snažit se neopakovat jenom pozměňovací návrhy, jak se tomu, jak se tomu dělo v předchozích eh, letech. Takže vám za to děkuji eh, jsem velmi poctěna tím, že eh, mohu dále pracovat na tom, co můžeme zlepšit a posílit, že můžeme zdůraznit eh, také úspěchy, nejenom znepokojení. Eh, paní Gressler, jediná věc, která mě znepokojuje a o které jsem se chtěla zmínit v přítomnosti komise především, je, že ta zpráva o efektivnosti a o výsledcích eh, může mít určitý algoritmus abychom z politického hlediska měli výsledky. A toto je pojetí, které já moc dobře eh, nevidím, protože už mě delší dobu dělají starosty algoritmy a výsledky. Když jde o kvalitativní oblast, v kvantitativní, když jde o e, e, kvantitativní, tak můžeme říci, že lahev je poloplná nebo poloprázdná a máme stejné množství vody. Takže eh, je třeba se podívat na to, eh, jak na jedné straně eh, máme mleté maso, na druhé straně máme párky. Je tady mnohem víc aspektů, na které se musíme dívat. Takže ať se použije jeden, eh, když se použije jeden algoritmus nebo druhý, dostaneme různé výsledky. Eh, dále jde taky o Eh, informativní zpracování, protože pokud jde o Google, tak jsem spíš podezřívavá, než abych z něj byla nadšená. Jinak pokud jde o smluvní vztahy, souhlasím s vámi. Pokud jde o různé země, máme někde úspěchy, někde neúspěchy. 20, máme 28 států, eh, takže eh, řízení tohoto rozpočtu má výsledky, které ve všech zemích eh, předkládají úspěchy a dále taky jsou tam věci k pláči, takže já Eh, chci si, že vždycky v něčem, ať přidáme cokoliv, eh, bude někdo spokojen, někdo nespokojen. A pokud jde o korekce, tak pokud jde o tu chybovost s korekcemi bez korekcí, jak říká komisař Ettinger, ta chybovost bez korekcí mi připadá zásadní protože v tom roce, kdy se implementuje, každopádně, když máme sedmiletý rozpočet, tak jsme samozřejmě nespravedliví, pokud jde o chybovost za jeden jediný rok, protože ta se dá, nebo když hodnotíme chybovost ročně, protože se to dá změnit v následujících letech. Takže jde o možnost reprogramování, protože když je krize nebo nějaká e, přírodní katastrofa nebo klimatická změna, změna, tak prostě vždycky máme ovlivnění. Na hearingu se hovořilo o, na slyšení se hovořilo o možnosti eh, zlepšit evropskou přidanou hodnotu, o tom, že to je téma čím dál tím aktuálnější a že bychom ho měli konkretizovat a konkrétně předat občanům v soudržnosti a v zemědělství se nejhůř hledají čísla, ale zde je makroekonomický dopad, takže to je třeba taky předat nějakým občanům a kdybychom jim řekli, čeho bylo dosaženo, bylo by to velmi pozitivní. Pan Štaus absolutně souhlasím, jsou zde věci ideologičtější, se kterými nesouhlasíme, ale každopádně prakticky všechno, co jste zmínil, se tam objevuje. Eh, buď eh, ať už jde o greening společné zemědělské politiky, možná, že se to důsled, eh, dostatečně nezdůraznilo, vycházela jsem z dat, které jsme měli v úvahu a komise se neodhodlala učinit reformu, která by proto byla potřebná. Takže v tomto smyslu vám děkuji za pozměňovací návrhy a Česko, Slovensko. O těch se už mnoho hovořilo. Je to nadbytečný prvek, ale nechci to nějak skrývat. Takže eh, Eh, nemělo by smysl, abychom se zmiňovali jenom o České republice a Slovenské republice a nezmiňovali se o všech dalších zemích, kde jsou problémy týkající se spravedlnosti a abychom říkali, že evropský průměr je lepší než to, eh, jenom stačí říct, že evropský průměr je lepší než jsou tyhle ty příklady. Samozřejmě eh, Eh, nechceme eh, vést politiku takovou, že eh, budeme vidět třísku v oku cizím a neuvidíme břevno v oku svém. Jinak pokud jde o Irsko a společnou zemědělskou politiku, vy jste samozřejmě, to vidíte z hlediska svých voličů, protože jste e, přímo tam, kdybyste byl v Polsku nebo v Estonsku, tak byste to viděl zase jinýma očima. Samozřejmě nechceme e, vést žádnou válku, ale bohužel jde o jazyk, který používáme, když chceme kontrolovat eh, situaci. A dále je zde historická dědictví, těch eh, eh, na eh, vratek, že někdo může být čistý příjem dárce nebo a, a vracet, nebo čistý příjemce a vracet víc, než jenom ten, kdo je čistý dárce. Zde jsou tyhle ty problémy, Hovořilo se zde také o teritoriálních otázkách, o akcích, které je možné mm, učinit, pokud jde o Evropskou investiční banku, o finanční nástroje, které mohou zlepšit situaci všech zemí. A nakonec panu Salafrankovi bych chtěla taky poděkovat za e, komentář týkající se těch rozdílů ve výpočtu. To je téma, které vždycky je platné. Samozřejmě jsou zde chyby, eh, komise eh, může říct, že se snaží to nějak vyrovnat. Každopádně je třeba to nějakým způsobem se snažit to vysvětlit občanům, protože právě na z těchto rozdílů vyplývají ty, eh, vyplývá ta chybovost, kterou můžeme odstranit. To je to, co nás poškozuje, protože fakt je, že to je určitý nádor, který ještě eh, není zhoubný, ale který se pořád zvětšuje. Takže je třeba se na něj zaměřit, jak říkal pan komisař Ettinger. A otázka zemědělství samozřejmě může se zlepšit. A nakonec chtěl bych chtěla poděkovat komisaři Ettingerovi za připomínky i za to téma konfliktu zájmů, protože je to téma, které je pro nás všechny velmi zajímavé. Chceme ho vyřešit co nejtransparentněji, eh, chceme situaci monitorovat a především koherentně to vysvětlit občanům, protože pro občany je to téma velmi důležité. Eh, správné vládnutí a správná zpráva je pro ně velmi důležitá, tak aby nikdo nás nemohl Eh, napadnout eh, nespravedlivě, že eh, a aby se nedemonizovala vláda, nedemonizovaly evropské instituce, protože to je Eh, takový mýtus, který se pořád objevuje a je snadné nás vybrat jako obětního beránka, protože jde o obět, který je dostatečně vzdálený. Takže bych chtěla poděkovat všem z evropských institucí za práci. E, i přesto, že bojují s některými e, vládami, protože se snažíme e, velmi pracovat ve prospěch Evropy. Jsou věci, které neumíme ještě prodat, ale každopádně se velmi snažíme a výsledky máme. Děkuji vám za pozornost. Teď jsme probrali body 6 a 7. Pozměňovací návrhy se musí podat do 23. ledna. Děkuji panu komisaři za to, že mezi nás přišel a budeme pokračovat dalším bodem číslo 8, udělení absolutoria za rok 2008, eh, co e je to 8, 9, 10, 11 ERF a zpravodajeme pan Bali, který nám bude prezentovat svou zprávu. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Možná, že ještě počkám, než odejde komise, nebo mám hned začít. Možná, že počkáme chvilku, ať se to tady uklidní. I would like to urge you to leave the room quietly. It's late, please. Už teď máme velké spoždění. Děkuji komisi, účetnímu dvoru i ERF. E to byly všechno velmi užitečné údaje pro nás pro pracování zprávy. E, tento fond pro rozvoj pomoci je velmi důležitý a Eh, mohl bych uvést také čísla, která jsou značná, která eh, musíme kontrolovat, abychom zajistili výsledky, abychom eh, například zajistili udržitelnost nejenom ekonomickou, ale také ekologickou a sociální. Evropské rozvojové fondy jsou velmi složitou problematikou, je možné potom diskutovat dlouze, je potřeba přijímat opatření na něko, několika oblastech Například eh, jde o kontrolní mechanismy, které by měly být eh, přesnější. A v rámci udělování absolutoria to bychom se měli podívat na nedostatky a měli bychom vyhodnotit všechny aspekty. Eh, souběžně v té zprávě uvádíme ty nejrelevantnější aspekty a samozřejmě tam vypichujeme také několik pozitivních aspektů, například Eh, slaďování těch cílů eh, udržitelnosti OSN nebo jejich plnění a chtěl bych také uvést to, že i ve své každoroční zprávě účetní dvůr uvedl, že eh, chybovost u těch provedených plateb představuje 4,5% a to je velmi znepokojivý údaj. Velmi často se to týká dotačních programů pro, v rámci mezinárodních projektů, kde dochází ke spolupráci buď s agenturami eh, OSN nebo s agenturami členských států. Eh, dále jde o řízení kontraktu, udělování veřejných eh, zakázek. Je potřeba zlepšit kontrolu a Eh, hodnocení indikátorů, které vyhodnocují dosažené výsledky. Bude potřeba mít eh, také úplné a přesné informace, také při 2017 v rámci RF hmm, bylo předěleno eh, několik set milionů euro, 860 milionů euro na tyto rozvojové projekty a bude potřeba propojit ty podmínky s konkrétními Eh, opatřeními proti podvodům a korupci. Bude potřeba u těchto opatření také dbát na eh, daňové úniky a na výbaň se daňovým povinnostem, o, což jsou věci, o kterých jsme často diskutovali tady na výboru a na jiných výborech, protože mm, to vyplynulo z těch odhalení o různých daňových rájích. A bude potřeba také eh, velmi pečlivě sledovat výsledky těch opatření případ od případu, tak abychom Eh, eh, minimalizovali netransparentní finanční systémy. Svěřenecké fondy i rozvojové fondy představují 3 miliardy euro. Zbývající část eh, na to poukázaly členské státy. Svěřenské fondy jsou flexibilní nástroje, které jsou užitečné pro řešení kritických situací, které Eh, ale hm, si vyžadují velmi úzkou nebo velmi blízkou kontrolu vzhledem k tomu, jak jsou flexibilní a proto bych chtěl vyzvat komisi, aby intenzivněla monitoring a to včetně monitoring eh, plnění eh, cílů těchto projektů. A jedno aktuální téma, myslím, že bude potřeba zlepšit vysledovatelnost Eh, také prostředků, které jsou předělovány ne- mezinárodním nevládním organizacím. Podpora také musí eh, podléhat eh, kontrole naší strany a je potřeba trvat na tom, aby všichni evropští občané si mohli vyhledat informace o předělených prostředcích a k čemu jsou využívány. A v této oblasti by bylo dobře eh, připravit zvláštní zprávu, která bude informovat o vysledovat nebo o eh, přesném určení těchto prostředků. Zatím eh, komise nebyla příliš efektivní, byly odholeny mnohé slabiny v řízení těchto projektů, ve sběru informací o veřejných zakázkách u těch agentů OSN Eh, jsme dostali pouze částečné informace a komise nekontrolovala u těchto organizací celý objem prostředků, takže příště ta investment facility, což je fond EIB, eh, vyvinul prostředky na 29 projektů asi ve výši 1,5 miliardy eh, euro a bude potřeba si uvědomit, jak důležité jsou tyto projekty, protože udržitelnost a přidaná hodnota v oblasti ochrany životního prostředí, ale také ekonomická výkonnost, to je důležitá, to je velmi důležité. A je potřeba to sledovat hlavně u těch eh, velkých projektů. A víme, že tam, kde do toho nebylo zapojeno, do toho rozhodování, Eh, ta místní úroveň, tak eh, to nebylo úspěšné. A teď ještě k tomu, jakým způsobem se přidělují prostředky z rozpočtu na tento fond. To víme, že je citlivá věc. Eh, existují na to velmi rozlišné názory tady v parlamentu. Začlení do rozpočtu požadují mnozí, ale já jako zpravodaj chci nejprve zjistit, jaké jsou tady na to přesně názory v parlamentu a teprve poté uvidím, jakým způsobem to zapracuji do této zprávy. Předpokládám ale, že budeme konstruktivně spolupracovat, projednávat pozměňovací návrhy a nechám eh, slovo kolegům, aby se k tomu mohli vyjádřit a potom na to budu reagovat. Děkuji vám. Děkuji vám. Tady vidím paní Hofman za Stejnové zpravodaje. Máte slovo. Já zunächst möchte ich den já v prvé řadě chci poděkovat eh, kolegovi Valimu za zprávu, za návrh zprávy. Je to velice vyvážené, jak to prezentuje a vše, co je skutečně relevantní v rámci Evropské rozvojové pomoci, je tam zmíněno. V minulosti tomu bývalo tak, že se tam eh, mnozí snažili zapojit a eh, jakoby propašovat další témat jako migraci a tak dále Tentokrát tomu tak není, takže mi to připadá velice zdárné. Davíc. Eh, Rozvojová pomoc, spolupráce s managementem a um, i to, jak se to uskutečňuje, tak je obecně dobré, eh, konstatují se pokroky, cíle se naplňují a tak dále. Přitom ale úloha EU tam často zůstává opomenut, fakta a proto mi připadá důležité nikoli pouze kritizovat, ale rovněž ocenit to, co se zdařilo a vyjmenovat i úspěchy. E, je tam chybovost, to pan kolega už se o ní zmínil a je pochopitelné, že v takové oblasti se to objevuje a u e, statistického pohledu se to loni dokonce i zvýšilo a ty chyby typově jsou obdobné jako v předchozích letech. Přesto účetní dvůr eh, svá doporučení předkládá a ta byla i mm, následována a příslušní se tím řídili. Spolupráce s partnery, tam jsme se tázali, odpovědi jsme dostali Ono zřejmě se zdá, že ty reformy přece jen potřebují čas a že nyní je to v rukou komise. Jednak eh, proanalýzovat eh, to, co nefunguje a pak se až tím zabývat, tak abychom se dokázali vyhnout do budoucna těm chybám, zejména chybám opakovaným. Mi připadá nápadné, že v, eh, už ve druhém odstavci je zmíněn Eh, příspěvek eh, Spojeného království, ale nic se o něm dále neříká. Ani tam není odkaz na více ty finanční rámec. Ono, evropská rozvojová pomoc by měla být součástí eh, obecného rozpočtu od roku 2021 a to já vítám, to už žádáme dávno. Takže koherentnost, transparentnost a účinnost rozvojové pomoci bude posílena a zároveň podrobena demokratické kontrole. Každopádně by se to mělo v naší současné zprávě objevit. Jinak eh, tady máme mírné obavy, protože vlastně si nedokážu představit, jaké dopady bude mít Brexit právě na ten rozvojový fond, na rozvojovou pomoc. Hovoří se o tom, že snad žádné, protože rozvojový fond používá nástroje mezinárodní pomoci a e, sousedství Dokonce by tam díky tomu mělo plynout trochu více, trochu více prostředků. To mi připadá pozitivní a domnívám se, že by to tím pádem mělo v té zprávě i výslovně zaznít. Pak máme tu africkou facilitu, v současné době je z tohoto fondu financována, ale nemá být podrobena eh, našim pravomocím naší kontrole a zároveň nemá se stát součástí toho systému. A přitom tam jde o něco ceného, co může pomáhat při krizích. A mělo by to, nevidím, proč by to mělo být takovouto výjimkou. Ono se totiž může stát, že to může podkopat důvěryhodnost eh, tohoto fondu a naší práce. Pak se tady zdůrazňuje, že by se peníze měly vyplácet eh, rychle a účinně. O účinnosti se však zatím nedá mluvit, zejména u těch svěřenských fondů. A u té africké facility je velkým problémem eh, výkonnost a jak by měla být zlepšována. Cílem by tedy mělo být zvádění různých zdrojů financování. Komise a členské státy musí spolupracovat tady vidím odpovědnost na straně členských států, aby vědomně následovali ty cíle, řídili se jimi a platili i včas. A pokud se nedaří těch cílů dosahovat, tak si myslím, že bychom měli mít možnost i ten daný program prostě pozastavit. Předsedající, děkuji, jsem ráda, že tady je paní Habakur z Evropské komise. Je vous remercie, euh, madame la présidente. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Komise chce poděkovat panu zpravodaji Valimu za návrh jeho zprávy v roce 2017. Jako vždy, komise se zavázala provádět doporučení účetního dvora, eh, které jsme sledali jako velmi užitečné pro zlepšení kontrolních systémů a eh, výkonnosti našich programů. Možná, že bych se měl vrátit několika málo bodům, které tady zazněly. Eh, chyba do 2017, to účetní dvůr, to stanovilo na 4,5%, eh, bylo to 3,3% v tom předchozím roce, takže došlo k eh, zvýšení, to je samozřejmě zdroj znepokojení pro komisi, která si jako cíl vždycky stanovuje odstraňování a předcházení potenciálním chybám. Musíme si ale tak uvědomit to prostředí, ve kterém se tyto programy prováděly. To je velmi riskantní, komplexní, neustále se měnící a také nestabilní v některých případech. Poté eh, část té míry chybovosti vyplývá z nedostatku dokumentů nebo nedostatečné nedokumentace. A tady jde o to minimalizovat eh, tu chybovost. My jsme přijali nápravná opatření a potom je potřeba si uvědomit eh, tu možnost nápravy nebo kapacitu nápravy v rámci komise. Chtěl bych poukázat na tu zbytkovou chybovost R. E, tato e, míra e, nekonkuruje nebo nerozporuje to sdělení účetního dvora, ale je to určitá dodatečná informace, která také může být užitečná pro rozpočtový orgán, zatímco účetní dvůr se vyjadřuje k těm transakcím provedeným v rámci toho roku, tak eh, ta zbytková míra se týká už uzavřených projektů, tedy v okamžiku, kdy všechny projekty byly eh, provedeny. A proto tato míra chybovosti je nižší než ta odhalená účetním dvorem. Eh, a musíme si uvědomit, že u všech těchto projektů musíme nejprve počkat na jejich uzavření. Jako příklad v roce 2017 v rámci našich kontrol, které jsme dělali na konci projektu, jsme identifikovali 80 milionů nespůsobilých eh, výdajů, které jsme potom eh, dostali zpátky. Slabiny, které byly identifikovány účetním eh, dvorem, v roce 2017 už byly korigovány v průběhu roku 2018. Je to tedy velmi důležitý nástroj pro to, abychom měli jakýsi přehled o tom, jak výkonné jsou naše kontrolní mechanismy, jak se zlepšují rok od roku a mohli bychom tím vždycky v průběhu času identifikovat slabiny, které by měly vést k zlepšení našich systémů. Samozřejmě ty Eh, náklady na kontroly také musí být zohledněny eh, systémou poměr cena výkon. Dnes to asi 300 milionů euro, tedy asi 4 eh, prostředků. Je to částka, která je považena za rozumnou vzhledem k riz, rizikům, které vyplývají z řízení těchto programů, z jejich výsledků, například nespůsobilé výdaje, které byly odhaleny našimi kontrolami představuje 220 milionů euro v roce 2017 a my i nadále monitorujeme tyto náklady a bereme v potaz také stanovisko účetního dvora, tam, kde prováděl kontrolu nevládních eh, organizací, zejména tady jde o tu otázku vysledovatelnosti prostředků, tedy těch účelů, ke kterým se používají. my eh, uzavíráme smlouvy s, a máme monitoring s těmi nevládními organizacemi. Nicméně, co se týče statistických údajů, tak nemáme velmi přesné informace o všech těch prostředcích, které jdou na jednotlivé nevládní organizace, tam těch případech, kdy eh, uzavírají konsorcia eh, nevládních organizací nebo kde máme kaskádovité dotace takže my vám vítáme toto zjištění účetního dvora. Má samozřejmě dobře mít lepší přehled o těchto prostředcích a ten nový informační systém, který teď vyvíjíme a zavádíme, nám umožní v budoucnosti, a když říkám v budoucnosti, tak eh, to bude vyžadovat si určitý čas, než se nám to podaří zavést, takže to bude trvat rok, dva, než eh, se nám podaří přesněji vysledovávat eh, všechny ty účely, na které jdou prostředky předělené nevládním organizacím. Eh, svěřenecké fondy, do svěřenské fondy. Tady eh, sdílíme závěr pana zpravodaje, no obecně celého parlamentu. Vytvoření svěřenských fondů eh, proběhlo mm, výslovně na žádost Evropského parlamentu ehm, v rámci rozpočtu absolutoria. Tam šlo o to, jak zajistit viditelnost komunitárních fondů nebo prostředků členských států, které velmi často eh, byly dány stranou do těch svěřenských fondů Světové banky nebo OSN a proto dnes eh, v rámci těch různých kontrol interních, které děláme v komisi, nebo eh, kontrol účetního dvora, že svěřenské fondy představují přidanou hodnotu, jsou viditelné Eh, více než předtím a jsou velmi flexibilní a samozřejmě bereme potaz také poznámku účetního dvora v tom, že by bylo dobře mít lepší definice strategických cílů, eh, které mají eh, naplnit tyto svěřenské fondy, když jsou vytvářeny. A pokusím, pokuším se vás ujistit v tom, že kontrolní mechanismy u těchto svěřenských fondů jsou stejné, jako jsou kontroly které máme u všech nástrojů, které eh, máme externě, takže tady nedochází k eh, zlehčení eh, těch nebo oslabení těch kontrol. Co se týče přitažlivosti, je možné říci, že tyto fondy naplňují své cíle, přilákali tedy více externích prostředků i samozřejmě možné to dále zlepšovat. Co se týče rozvojových fondů, to už tady bylo řečeno, my jsme navrhli zařazení do mm, rozpočtu, to už je velmi starý požadavek Evropského parlamentu, což by mělo umožnit eh, zajistit demokratickou kontrolu a transparentnost o využívání prostředků a spolupráci s státy Tichomoří Afriky a KP jsme zařadili do eh, našeho programu rozvojového humanitární pomoci tento nástroj. Představuje 89 eh, milionů korun, ale samozřejmě bude potřeba ještě počkat na výsledek jednání o víceletém finančním rámci z toho 30 miliard je na eh, spolupráci se subsaharskými státy a je možné předpokládat, že 1,6 miliardy půjde do Karibiku nebo do Tichomoří, takže to bude celkem 3,2. A bez ohledu na Brexit komise chce prohloubit spolupráci se státy subsaharské Afriky. A tento nový nástroj podle nás umožní celkovou konzistentnost, tak aby nedocházelo k izolovanému působení v rámci těch tematických nebo geografických programů, takže to umožní multisektorový a multiregionální přístup. A děkuji vám za pozornost, paní předsedky. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Děkuji, vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí, takže pan zpravodaj na závěr. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi, co se týče toho, co říkala kolegyně Hoffman tak myslím, že část jejich eh, připomínek můžeme zohlednit. Eh, myslím, že můžeme zvážit také začlení těch příkladů osvědčené praxe, o kterých mluvila ve svém projevu. A teď ještě k otázce začlenění mm, do rozpočtu eh, tohoto nástroje. To je, jak už jsem říkal, velmi politicky eh, rozporná věc tady v parlamentu. Myslím, že parlament se k tomu vyjadřoval v minulosti. Je to velmi citlivá otázka. Já bych eh, předtím, než eh, předtím, než to navrhnu, tak bych to chtěl skonzultovat s dalšími kolegy. Vzhledem k tomu, jak odlišná jsou ta stanoviska tady v parlamentu, než se nám podaří to změnit. Co se Brexitu týče, myslím, že bychom všichni rádi věděli, jakým způsobem se podaří, eh, eh, podaří nahradit výpadek těchto prostředků pro již eh, schválené projekty anebo pro to budoucí přijímání, tak aby nedocházelo k prodlením a aby to nenarušilo ten model rozpočtového řízení, který tady máme. Co se týče Evropské komise, ta míra chybovosti, která je navýšena, to je znepokojivé. Souvisí to s politickou situací v některých zemích eh, Afriky. To tady bylo řečeno. Nicméně je potřeba, aby v budoucnosti eh, aby se snížila tato chybovost. a aby se nám dařilo získávat zpět ty eh, špatně využité prostředky, to už tady eh, bylo řečeno. Eh, myslím, že vždycky je možné dělat více, lépe. A to hm, teď mám na mysli i ten systém vysledovatelnosti prostředků pro nevládní organizace. Rádi bychom tedy měli lepší přehled o tom, za eh, jakými účely jsou tyto prostředky vynakládány. Jinak, eh, subsárská Afrika tam má prioritu těchto fondů, protože eh, musíme pomoci v boji s chudobou a také musíme změnit tu situaci v oblasti migrace, musíme nastartovat tady hospodářský rozvoj, protože Eh, pokud tady bude tak eh, hluboká chudoba, tak eh, odsud budou lidé i nadále odcházet. Těším se na další spolupráci s tím zpravodajem. Myslím, že se brzy zase setkáme tak, abychom ještě odstranili některé spory, které mezi námi jsou nebo rozdílná stanoviska, abychom mohli schválit brzy tuto zprávu. Děkuji. I zde máme lhůtu 30. ledna 14 hodin. Tím se dostáváme k bodu ostatní instituce a máme body 9 až 16, které budeme projednávat všechny najednou. To je Rada Evropská rada, ESVČ, Soudní dvůr, e, Účetní dvůr, Evropský hospodářský sociální výbor, výbor regionu, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský sektor ochrany údajů. Máme tady pana Kouna jako zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. V úvodu poděkuji i zástupcům všech institucí zmíněných, kteří jsou zde. Obecně bych řekl, dopadlo to dobře a je to um, uspokojivé. S výjimkou rady u všech institucí se mi výborně spolupracovalo a já velice srdečně za tuto vstřícnost děkuji. Určitá témata se neustále opakují. Například to, že mají tyto instituce stále více úkolů, pak je tam otázka rovnoprávnosti žen, postup při um, sexuálním obtěžování, dopady Brexitu. Některé instituce eh, pokročily výrazněji u některých z těchto bodů, některé méně a já bych doporučil, aby se vzájemně dokázali vyměňovat ty doporučené postupy a své nejlepší utržené zkušenosti. Nyní vypíchnu pár nejdůležitějších záležitostí totiž například SVČ u těch správních postupů u delegací udělal významný pokrok, zejména při vypisování mm, tendru, eh, pak eh, proškolování, eh, vývoj IT systému. Výzvou je ale personální obsazení, protože tam roste pracovní náplň a zároveň se krátí počet zaměstnanců a pak ještě otázka eh, rovnosti žen a mužů. Eh, výbor regionu, tam se neustále zmiňuje kauza McCoy. Tady děkuji kolegovi Klincovi, s nímž jsem spolupracoval a my jsme se i sešli s panem McCoyem a eh, jsme mediátory mezi ním a výborem regionu. Ehm, naštěstí máme kolegyni Interfeld, která je ochotná převzít tuto úlohu a využít své zkušenosti i z ochrany whistlebloweru a doufejme, že se brzy dopracujeme řešení, které budou akceptovat obě strany, ale zatím je téma vyňato z oblasti absolutoria, protože se to už táhne mnoho let. Mm, spolupráce mezi Evropským sociálním a hospodářským výborem a výborem regionu je vzorná, vede k úsporám. Na druhé straně i zde máme uh, určité investice ještě hm, nahromaděné, protože vázne zavádění internetu a informatiky. A tady doufáme, dostaneme aktuální informace. U hospodářského sociálního výboru bohužel se stále ještě hovoří o případech obtěžování, možná jste se o tom dočetli i v tisku. Hm, jakékoliv posuzování jednotlivých případů se musí konat ať už ze strany případ, příslušných institucí, orgánů a případně i policie a soudu, ale zároveň je třeba zlepšit interní pravidla a trvat na tom. V účetním dvoře tam se zabýváme případem bývalého člena. I zde jsem se rozhodl nevěnovat se této jednotlivosti, spíše se zaměřit na další zdokonalování postupu, například posuzování cestovních výdajů, posuzování nepřítomnosti člena účetního dvora na pracovišti a e, jeho pracovní disciplína musí být nějakým způsobem upraveny. My se sejdeme 29. s členem účetního dvora, který nás bude aktuálně informovat. Já vedu dialog s generálním tajemníkem, který mě ujistil, že pokud by se něco mělo ukázat jako vhodné, předají to okamžitě Olafu vyučtovávání, eh, ať už vozidla nebo mm, cest, služebních cest. Tam například německý daňový systém má paušál spíše, než by se přepočítalo ujeté kilometry, protože tam jsou správní náklady mnohem vyšší. Mm, pak Evropský ochránce práv tam mně připadá, že máme výborné výkony za e, tu hodnotu, která je vložená. I jeho úkoly se navyšují, přibývají a i když si zatím s tím radí dobře, domnívám se, že dlouhodobě bude potřeba e, přidat e, rozpočtově této organizaci. Tady nemáme řešení u um, té další organizace. Um, u toho inspektora ochrany údajů. Doufám, že se to brzy vyřeší. Doufám, že podám optimističtější zprávu a tady zatím tedy doporučím odsunutí, zatím odložení absolutoria. Evropský inspektor ochrany údajů je stále významnější instituce z důvodu nabývání na významu ochrany údajů každého občana což zároveň znamená, že ty stále větší výzvy a nutnost neustále přizpůsobovat jejich vnitřní funkčnost se bude mm, požadovat i nadále. Evropský účetní dvůr se snaží mm, apelovat na zrychlení zpracování jednotlivých případů a zároveň vítá i Eh, uspořádání úřadu, eh, zdvojnásobení soudců u eh, Evropského soudního dvora a i jeho situace. To budou témata, která se neustále budou objevovat. Lucembursko má vysoké náklady životní a nyní ještě pár slov s tím novým zpravodajům. Těším se na jejich uh, konstruktivní přispění. Sejdeme se v následujícím Štrasburském týdnu a už jsem je pozval. Výborně. Zní to, že jste dobře zorganizovaní. První stínový zpravodaj pan kolega Salafranka. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval taky panu zpravodaji Konovi za zprávu a e, to osobně a chtěl bych mu poděkovat k tomu, čeho dosáhnul, protože on pokrývá ty základní problémy, které se objevují u těch e, ostatních institucích. Hovořili o klasických věcích, které máme s Radou Evropské unie. Tam chybí e, rozdělení účtu a na našem výboru se o tom hovořilo, ty obavy pořád ještě jsou. Eh, chtěl bych, se, jsou tam všechny ty body, které se týkají eh, Evropského soudního Eh, dvora Evropské unie eh, všech, veškerá témata týkající se jeho zasedání a pokud jde o účetní dvůr, tak si myslím, že zcela správně se tam eh, pojednává o těch lhůtách vydávání zpráv proto, a bylo dosaženo rekordu v prezentacích na slyšení. Šlo o 30 případů a Chtěl bych zdůraznit vynikající spolupráci s účetním dvorem a chtěl bych zdůraznit, že e, problémy, že odpověděl na všechny problémy, které se odpověděly. E, pokud jde o EASV, je nám velmi líto, že, jak říká zpravodaj ve zprávě, e, tak tam nevzali v úvahu to, co se vyjadřilo a pokud jde o výbor regionů, je mi také líto, že pokud jde o schválení za rok 2016, tak v tom smyslu jenom odpověděli na pár otázek ve dotazníku. Pokud jde o úřad ombudsmana, tak stejně jako je to v případě zprávy Evropského inspektora pro eh, údaje, eh, Eh, tam se eh, ten počet problémů snížil na 3,95 a inspektor v roce 91 ne, v roce 2001 hovořil o 91%. Jsou to pořád ještě údaje, které jsou znepokojivé, ale jde to správným směrem. Hodnotíme pozitivní údaje, které uvádí zpravodaj. Je zajímavé, že je možnost hodnotit vytváření akademie která se bude eh, zabývat eh, výchovou a vzděláváním budoucích evropských diplomatů a že ve 140 delegacích je pět eh, poradců. Eh, to je otázka, která je taky zajímavá. Eh, jinak zpravodaj se zabýval eh, veškerými výdaji, eh, včetně nábytku a samozřejmě taky Brexitu. A paní předsedkyně, eh, pokusíme se vylepšit tuto zprávu ještě některými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Kolega. Pan kolega Klinc. Já, ano, děkuji paní předsedkyně. V první řadě i já poděkuji kolegovi Kónovi jako už zde prohlásil můj předřečník. Ty zprávy, které on předložil, jsou velice dobré a zmiňuji se o všem, co je třeba. Mám radost, že ty návrhy, které jsem už předložil při posledním vyjednávání, byly velkou většinou kolegou Konem přijaty. Mezi to patří například snažit se o uspořádanější, disciplinovanější řízení o absolutoriu. To probíhá i dobře s výjimkou Evropského sociálního hospodářského výboru a výboru regionu. Všichni ostatní se skutečně zavázali předložit své zprávy do konce března. Ty dvě agentury, které zatím nejsou připraveny takto postupovat, prostě říkají, my nemáme takovýto právní závazek ale doufáme, že podlehnou nátlaku těch ostatních, e, tomu peer pressure a že i oni budou takto postupovat. Díky tomu pak e, to absolutorium nebude probíhat s až tak velkým spožděním. Za druhé, zjistil jsem, že to výkonnostní respektování je uplatňováno stále důsledněji což je ku prospěchu všem, protože to vidíme na případu Brexit rovněž, veřejnost, tedy občané, jsou stále kritičtější a dívají se nám na ruce. Dívají se, kam proudí ty peníze a my musíme v květnu, když přijde na volby, být schopni prohlásit, že evropské instituce nejsou nějakým byrokratickým monstrem, které rozděluje peníze nerovně. Určitě nám to bude předhazováno a my musíme mít v ruce argumenty opačné, když budou všechny instituce schopny dokázat, že ty peníze, které jsou jim přiděleny, jsou nasazovány účinně a budou schopny i dokázat, že vše probíhá ku prospěchu občanů. Na příkladu Brexitu jsme byli svědky velice znetvořeného vnímání Unie a líčení Unie občanům ze strany těch, kteří jsou pro odchod Británie. A to bude určitě takto instrumentalizována každá slavina, případně informace budou znetvořovány i před volbami tedy chceme mít řádné argumenty. Já už v podstatě nemám co dodat k tomu, co řekl kolega z EPP. Snad ještě jednu věc. Když Evropská diplomatická služba se skutečně zabývá myšlenkou vzniku diplomatické akademie, aby si začala vychovávat své unijní diplomatické kádry, tak bychom možná mohli pomyslet i na to, kde kde by takováto škola mohla vzniknout. Já jsem ještě před mnohými lety odeslal dopis tehdejšímu eh, prezidentovi Sarkozymu a jeho ministru zahraničí panu Kušnerovi a v tom stálo, že se domníváme, že právě takováto diplomatická akademie by byla vhodně umístěna ve Štrasburku tím bychom mohli i překonat problém dvojího sídla a mm, či vzniku jednotného sídla, protože tím by tato akademie byla využívána celý rok, nikoli pouze jeden týden v měsíci. Navíc tam jsou prostory i pro e, případné bydlení a mladí diplomaté by se automaticky začali zabývat hlavně Evropou. Tím by měli takovou jednotnou výuku, United Doctrine, doktrín a pak, ať už se nacházejí kdekoliv ve světě, mimo Evropu, tak by už zároveň načerpali osobní kontakty. Tehdy, nevím už kdo, mě i potvrdil, že ten dopis dostali a slíbili mi, že se mi ozvou. A bohužel k tomu nedošlo. Ale možná tentokrát budeme mít e, větší štěstí. Pokud to opravdu je myšleno vážně s tou akademií, tak já velice rád se do toho tématu opět vložím. Můj předřečník zde už rozvedl, že e, u ombudsmana a u ochránce údajů se snížilo využití rozpočtu. Nevím, zda je něco takového a priori negativní tím se ještě je třeba zabývat. Ono, skutečnost je taková, že například nemají dost lidí na to, aby naplnili to, co si přece vzali. A proto jim chybí peníze. A možná se pak musí na to jít tím, že se jim opravdu ti lidé dají k dispozici. A nebo tam došlo k rozpočtové chybě v tom, jak si to vše ocenili. A na to se pak musí jít jinak. A pak ještě otázka Britů, kteří pracují v různých evropských institucích. Eh, Britové, eh, kteří budou dále zaměstnáváni, tak tam se zavázal ten inspektor ochrany údajů a řekl, ty Brity, které tady mám, ty u nás i zůstanou. A nyní pokud se jedná o úředníky, tak tam je to jasné. Ti nemohou být propuštěni, ale pokud je někdo zaměstnán na dobu určitou, tak je to otevřená záležitost a každá z těch agentur by se měla vyjádřit, jak s tím chce zacházet a pokud ne, tak to musíme zkoumat my. Stejně celý ten Brexit, to je velká hádanka v současné době, takže možná je i pochopitelné, že zatím se k tomu instituce necítí povinny nějak vyjádřit. Děkuji. Předsedající. No přirozeně je tomu tak, že unijní úředníci mohou být další, unijními úředníky, mohou zůstat, pokud je jejich mateřský stát i členem. To se musí nějak upravit. Nezapomínejme, že potřebujeme sdělení předsedů a to s tím se počítá bezprostředně po Brexitu, ale z toho, jak to vypadá nyní, je to stejně neúčinné. Pan kolega De Jong, děkuji paní předsedkyně. Já bych rovněž srdečně rád poděkoval zpravodajovi. Já jsem četl tu zprávu s velkou radostí. Dělá mi radost, je výborná a mnohé záležitosti, kde se musel v minulosti podávat eh, pozměňující návrhy, tady sledávám, už hotové. Tedy já opravdu už podám pouhé minimum. Jsem eh, stoprocentně za panem Klincem v tom, že je třeba učinit těžištěm to, aby Evropský sociální a hospodářský výbor a výbor regionu měli hledět více na výkonnost u rozpočtu. Tady si vyžádáme dodatečné materiály. Účinnost těchto dvou výborů, tam se to musí proskoumat hlouběji. Pak soudní dvůr, tam nevidím, jak co s čím souvisí u toho účetního dvora, jak se například zachází do budoucna se služebními jízdami. A pak ještě ten ombudsman. Já jsem s ním i hovořil osobně, jak to vypadá s provedením rozpočtu. Zdá se, že problém je v těch číslech, které jsou předkládány a že ten problém má kapacitní povahu tam zřejmě je zakopán pes a my se tomu musíme i věnovat při doporučeních. A jako rozpočtový výbor sice nejsme zodpovědní za to, kolik komu, ale spíše za to, proč. A máme ombudsmanku, která chce intenzivně pracovat, která slaví úspěchy a musí se jí dát dost prostředků aby dokázala se úkoly plnit a pak ostatní problémy. No to víme, to je ten špatný žák rada, to už i pan Zavraj popsal. Ale kde jsem byl překvapen, to když pan Klinc přišel s myšlenkou eh, té diplomatické školy ve Štrasburku, to je tak kreativní, no to nemohu než podpořit. Předsedající. Ano, dobrá, tím jsme uzavřeli kolečko stínových zpravodajů. Ještě tady, že eh, si Britové nejdříve musí stejně sami rozhodnout a my si můžeme rozhodovat, co chceme, ale nyní mají balon v rukou oni. A nyní dám slovo institucím. Evropská rada tady není. Tak paní Kempel za ESVČ máte slovo. Thank you, Madam Chairman, and thank you, Mr. Eh, děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Konovi za připomínky, my jsme si je poznamenali. Pokud je o zprávu, Hovoří se zde o řadě problémů týkající se genderové a geografické rovnováhy, tak jak se to objevilo, tak jak bylo řečeno, jak řekl náš zástupce v listopadu, máme eh, cestovní mapu, eh, kde máme vyznačené přesné cíle a pokud jsou instituce připravené pro na Brexit, tak my jsme počítáme nebo jsme připraveni na delegaci v Londýně a toto platí pro, pro spolupráci s SVČ. E, ta práce byla velmi, e, práce, která proběhla, byla velmi dobrá. E, naše spolupráce, doufám, bude úspěšná i v budoucnu. Teď nemám nic na přidání. Děkuji, přeje si Evropský soudní zvůr slovo. Není tomu tak Evropský účetní dvůr rovněž nikoli hospodářský sociální výbor nikoliv, výbor regionu nikoliv, paní ombudsmanka nikoliv a Evropský inspektor ochrany údajů nikoliv, tedy dostává slovo na závěr zpravodaj. Já dan möchte ich... Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, spoluzpravodajům a zástupcům eh, SVČ za jejich eh, připomínky. Těším se na další spolupráci a na konstruktivní pozněcí návrhy. Možná, že by ještě eh, možná ještě eh, uslyšíme jich, nebo dostaneme jich více. A potom bych chtěl také poděkovat sekretariátu za obšírnou pomoc při přípravě té zprávy a těším se, jak už jsem říkal, několikrát na další spolupráci. Děkuji. Tím eh, jsme na konci naší veřejné schůze. Budeme pokračovat v 11.30 se schůzí koordinátorů a dnes odpoledne budeme pokračovat 15 hodin s udělením absolutorem pro agentury. Děkuji, tím končím naši veřejnou schůzi.